Dobrý den, kolegy. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych vás přivítal, abych také přivítal poslance národních parlamentů, kteří se zúčastní našeho zasedání. Dovolte, abych vám připomněl, že na dnešním zasedání rozdělíme jednání do dvou hlavních částí. První část se bude zabývat digitalizací a budoucností práce a druhá část se bude zabývat nerovnostmi v členských státech. Ještě než se dostaneme k obsahu dnešního jednání, dovolte několik připomínek na úvod. Máme tady k dispozici řečnické karty zde v sále pro ty z vás, kteří by se chtěli vyjádřit v diskuzi. Takže prosím, vyplňte je, pokud si přejete mít slovo. Bílé karty jsou pro první část jednání a žluté pro druhou část. Budeme tady mít tři hosty eh, z národních parlamentů, poté se vyjádří jeden europoslanec a tímto způsobem budeme pokračovat. V rámci jednotlivých debat samozřejmě budeme snažit být co nejvíce flexibilní. Dovolte také několik úvodních připomínek k našemu dnešnímu tématu, a to je digitalizace a budoucnost práce. Dámy a pánové, budoucnost práce nebo práce budoucnosti. To už je téma, které není nijak vzdálené. Už nám klepe na dveře, ačkoliv je tady ještě celá řada podrobností, které nejsou vůbec jasné. Je tady ale jedna věc, která je jasná. Digitální změny, digitální ekonomika přetransformují trh práce. Už nebude prostor pro eh, pracovní místa eh, s opakujícími se pracovními činnostmi, které vyžadují málo dovedností. Ty bude nahrazovat umělá inteligence, nebo alespoň částečně. A z tohoto důvodu vzniká celá řada obav, které souvisejí s touto změnou. Podle průzkumu alespoň 65 dnešních pracovních míst v Evropě bude nějakým způsobem touto změnou zasaženo ať už to budou tedy eh, práce, které nevyžadují eh, konkrétní velké znalosti, mechanici, eh, operátoři strojů, sekretářky, případně řidiči až 60 až 80 pracovních míst. A v několika nadcházejících desetiletích až 10 až 15 pracovních míst zmizí, což bude obrovská změna v porovnání i s předchozími průmyslovými revolucemi, kdy obvykle došlo k nahrazení pouhých 4 až 5 pracovních míst. Ale jsou tady také dobré zprávy. Díky automatizaci a robotům vzniknou a vznikají také nová pracovní místa. A to jsou také velice zajímavá pracovní místa. Z hlediska kreativity a interakce se stroji. To jsou právě ta pracovní místa budoucnosti. A právě proto hovoříme o té takzvané čtvrté průmyslové revoluce, o revoluci o digitalizaci ekonomiky. V jednotlivých členských státech v tuto chvíli tato revoluce probíhá na různých úrovních. V mém domovském členském státě ta revoluce teprve začíná, ale je jasné, že klíčové v tomto smyslu bude vzdělávání. Více než 10 zaměstnavatelů v Evropské unii v příštích letech bude potřebovat vysoce kvalifikované zaměstnance samozřejmě technické odborné znalosti, výpočetní technika, schopnosti pracovat online, to budou eh, schopnosti a dovednosti, které budou v kurzu. Nicméně to neznamená, že nám zmizí pracovní místa pro lidi. Jak už jsem říkal, bude spíše záležet na interakci, vzájemném působení mezi tím novým a tím starším, tím původním. Dnes se tady budeme věnovat všem těchto, těmto tématům, budeme se snažit nalézat odpovědi na tyto otázky. Ještě než vůbec pomyslíme nad tím, že bychom vypracovávali nějakou legislativu pro budoucnost, musíme se podívat na možné obchodní modely, pracovní modely, na sladění osobního a pracovního života na kolektivní vyjednávání, tripartitu, sociální dialog. Vznikne nový typ digitálního pracovníka, který bude mít různé způsoby, jak dosáhnout naplnění a seberealizace v závislosti na dostupných technologiích. A musíme se teď zeptat sami sebe, jaký bude profil takového digitálního pracovníka. Jehož práci budou napomáhat stroje, bude jí napomáhat digitalizace, anebo to bude takový pracovník, který bude odborníkem na výpočetní technologie a bude sám navrhovat takové roboty a technologie. Další otázka je pracovně právní legislativa. Máme tu zaměstnance a zaměstnavatele. Tento vztah na, vydrží do budoucna nebo se nějak změní? Budeme muset zavádět nějaké nové právní pojmy, které zohlední nové pracovní prostředí a které poskytnou pracovníkům dostatečnou úroveň ochrany? Budeme se muset také zamyslet nad dopady digitální ekonomiky na samotné zákonodárství, na vytváření pracovních norm, na to, jak, jak dalece bude mo- budeme moci regulovat to budoucí pracovní prostředí. Samozřejmě, že úrove, na úrovni EU začala ta debata, ale také začala na vnitrostátní úrovni a mezi sociálními partnery, aby bylo možné tedy si stanovit politický program, tak, aby bylo možné i do budoucna zajistit adekvátní ochranu všem zaměstnancům a pracovníkům. A tato naše konference je právě součástí toho úsilí. Moje domovská země v tuto chvíli eh, má předsednictví v, Evropsk- v Radě EU. Budeme pořádat konferenci v Sofii eh, k tomuto tématu, k novému pracovnímu cyklu a životnímu cyklu. Budeme se zabývat otázkami digitalizace, zaměstnanosti a Doufejme, že závěry z této naší konference vezme v úvahu také Rada EU při svém zasedání v červnu, až bude vypracovávat své závěry. Doufám, že naše dnešní konference bude užitečná a pro všechny zúčastněné zajímavé. A teď, samozřejmě pokud bude mít zájem, předám slovo paní Maritě Ulfskok, výkonné předsedkyni výboru pro zaměstnanost Evropského parlamentu. Děkuji vám. Ano, děkuji za slovo. Já bych chtěla říci, že jsem velice ráda, že jsem zde jak já, tak vy, že jsme všichni přítomní. Vítám vás na tuto schůzi mezi parlamenty na velice zásadní, velice důležité téma. Stejně jako v minulých letech se toto setkání mm, odehrává v rámci takzvaného Evropského parlamentního týdne, který zve zástupce vnitrostátních parlamentů ze všech zemí Evropské unie, aby zde diskutovali o věcech, které jsou důležité jak pro nás všechny, tak obecně pro evropský projekt. S radostí mohu říci, že letos se účastní tohoto Evropského parlamentního týdne více než 245 zástupců národních parlamentů. Bude se konat mnoho seminářů a čeká nás mnoho slyšení. A chtěla bych říci, že i na tomto setkání máme více než 33 poslanců z 22 členských států, poslanců nebo senátorů, zástupců vnitrostátních parlamentů. Čeká nás dnes velice zajímavé téma digitalizace už jsme uslyšeli mm, úvod, takže víme, že, jak říkal pan Ademov, asi 65 pracovního trhu se změní digitalizací a možná to bude ještě větší podíl. A netýká se to pouze trhu práce, ale obecně společnosti, demokracie, každodenního života. Jedná se o opravdu obrovské téma, do kterého se chceme pustit. A já si myslím, že už teď můžete dát slovo prvnímu z řečníků. Ano, děkuji, paní Ulfskog. Já bych teď, milé kolegyně a milí kolegové, rád dal nejprve slovo panu Hendriku Bogertovi, který je poslancem belgického parlamentu, belgické sněmovny. A máte prosím slovo na 8 minut. <clears throat> ano. Děkuji. Jasná vize je důležitá, zejména protože že si musíme uvědomit, že dojde k digitalizaci další ekonomiky, která změní svět práce. Já chci říci, že se jedná o takový, eh, mm, takovou oblast, která má několik eh, aspektů a já se soustředím na několik z nich. Za prvé vytváření a ztráta pracovních míst souvisejících s digitalizací, za druhé školení, odborné vzdělávání digitálních znalostí a také výzvy, které to klade na vzdělávací systémy. Pokud chceme eh, zlepšit a usnadnit eh, debatu založenou na skutečnosti, eh, Světové fórum mm, připravilo kvantitativní analýzu, o co, o co tam jde. Za prvé, digitalizace může vytvořit asi 6 milionů pracovních míst, od z tohoto okamžiku do roku 2025 automatizace nahradí mnoho lidských pracovníků Eh, odhaduje se to asi na 200 milionů až na několik miliard. Ehm, je to opravdu obtížné téma, protože je to velice těžko předvídatelné, vlastně vůbec nevíme, kam se to všechno vyvine. Existuje tedy velká nejistota, která se týká mest a pracovních podmínek. Otázka zůstává, jak můžeme reagovat na tyto změny, jak můžeme zvednout tuto rukavici. Takže je důležité, abychom vytvořili cestu a vytvořili udržitelný rámec pro podniky i pro jednotlivce, kteří, abychom dokázali přijít do toho nového paradigmatu. Musíme se vyrovnat se světem, který bude mít i tyto digitální jevy. Není to nějaký budoucí projekt. Máme teď rok 2018 v Evropské unii, máme Evropskou unii eh, hodnot a musíme učinit zásadní rozhodnutí, abychom neponechali nikoho Eh, za sebou žádného jednotlivce ani žádnou firmu. Potřebujeme inkluzivní strategii, která mm, přijme také nové obchodní modely a nové modely kariér. Hmm, může dojít například ke snižování mest, k různému sociálním nepokojím. Takže to všechno vyžaduje, abychom byli samotní, abychom byli připraveni na tuto digitální budoucnost. Podle Světového ekonomického fora máme tři druhy pracovních míst, které se liší podle toho, jak vypadají ty pracovní úkony. Za prvé, Eh, úředníci, administrátoři mm, nebo třeba mm, řidiči nákladních automobilů. Tato, eh, tato místa zmizí. Pak jsou určitá místa, kde vlastně to, to, to jsou různí odborníci, kteří mají, využívají své kognitivní a sociální schopnosti, ti budou pracovat společně s roboty a za třetí jsou to eh, nová místa, nová pracovní místa, a nebo jsou to také různá kreativní místa, umělecká místa, anebo místa, kde se jde o řízení údajů a <clears throat> strojů. Máme se také nové pracovně právní vztahy, vše trh práce se změní a proto to sebou ponese v dalších desetiletích velké výzvy. Také hovoříme o určitých hodnotách, o určitých, eh, o tom, že se hm, vytvoří i nové hodnoty. Toto všechno se však ne, neuč, nezrealizuje samo o sobě. Musíme mm, se dívat, jak to bude se společností. Politici budou muset řešit mnoho otázek, jaké politické nástroje využít k tomu, aby povzbudili průmysl k tomu, aby využili eh, robotické eh, systémy natolik, aby to bylo dobré pro společnost. Eh, je také důležité, aby podniky měli globalizovanější přístup, aby eh, tím pádem může digital, digitalizace přinést eh, socioekonomické přínosy. Ve své analýze o dopadech digitalizace na růst a pracovní místa Price Waterhouse rovněž říká, že posílení digitalizace může mít velké ekonomické přínosy a může také vést i k velkým sociálním pozitivním dopadům na, pro společnosti, pro jednotlivé komunity. Nesmíme také eh, podceňovat to, že dojde k ztrátám pracovních míst. Eh, důvod je jasný, je tam, eh, je to tedy, máme zde vzdělávání, mm, bude zapotřebí abychom pomohli určitým skupinám našich společností. Některé skupiny musí projít dalšímu vzdělávání, aby mohly mít přínos z těchto nových, z této nové situace a tím se také velice posílí aktivita do takové míry, kterou jsme vlastně zatím ještě nezaznamenali. Takže je důležité, abyste byla nová politická debata, jak také potom rozdělit ty ekonomické přínosy. V inkluzivní společnosti je jasné, že musíme část těch výnosů vzít a investovat do vzdělávání, aby všichni, kteří patří do inkluzivního systému, mohli být dále školeni a vzdělávání a dále přispět do toho systému. Jak dále eh, můžeme mm, žádat lidi, aby se integrovali, aby eh, pomáhali. Mm, musí to být v té společnosti, musíme tam pomáhat v té chvíli, kdy ta společnost to bude potřebovat. Také Nestačí pouze zdůrazňovat důležitost tzv. předmětů STEM. Musíme se zamyslet nad tím, jak můžeme také aplikovat tyto nové technologie ve všech oborech. Týká se to, ve, týká se to škola, školení současných pracovníků i vlastně různých nových osnov pro naše učební e, os, vzdělávací programy. A je důležité, aby ti naši mladí lidé byli schopni potom uspět v těch moderních ekonomikách. Nakonec bych ještě chtěla říci, že Musíme, musí zde být také dobré eh, pro, um, propojení mezi všemi vrstvami společnosti, regionální, národní, nadnárodní a tak dále. A je také nutné posilovat komunitární princip. Všechny nové um, přínosy, i ekonomické přínosy, musí být zase uh, dávány do vzdělávání. A myslím si, že tím se nám podaří vytvořit situaci, která přinese přínos všem. Uh, Nebude to tak, že se nakonec ta společnost rozdělí na ty, kteří mají a na ty, kteří nemají. Já jsem velice rád, že se mohu účastnit dnešní diskuse. A myslím si, že tedy tato, ta, tato společnost, pardon, tato budoucnost musí, mít, musí být tak nastavená, aby přinesla přínos pro každého jednotlivce. Ano, děkuji. A já bych teď dala slovo Máme zde paní Rosio de Frutos, která zastupuje španělský parlament. Děkuji vám. Chci pozdravit všechny. Jsem velice spokojená, šťastná, že se mohu také vyjádřit k tomuto tématu. E, celý náš parlament se zaobírá těmito otázkami digitální ekonomiky, digitálních platform a tak dále, protože ty zavedou nesmírně významné dopady eh, a budou mít dopad na změnu současného světa. Eh, uvidíme eh, to, co už tady zaznělo, kolik pracovních míst zmizí, jaké nové pracovní příležitosti budou vznikat. Já se chci zaobírat třemi otázkami, které pro mě i pro náš parlament jsou zcela zásadní a zaobírají zabývají se tématem digitalizace z pohledu lidského a z pohledu respektování práv pracujících. A začnu určitou otázkou, která je pro mě zcela zásadní, a sice digitalizace. Digitální ekonomie přichází v okamžiku, kdy jsme znormalizovali pracovně právní vztahy. Eh, to znamená, ekonomická digitalizace eh, bude mít dopad na již určené a definované pracovně právní vztahy. Máme tady lidé pracující na pevný pracovní úvazek, na částečný pracovní úvazek, protože máme tady naprosto komplexní scénář a teď hovořím o to, o tom, k čemu dochází, dochází v mé zemi. A to všechno bude znamenat zavedení nových prvků. Za prvé, digitální platformy. Digitální platformy eh, jsou určitou formou pro vytváření pracovních příležitostí. Ale v současné době, alespoň v mé zemi, eh, tyto digitální platformy neslouží k vytváření eh, hodnotných důstojných pracovních míst, eh, protože i odboráři poukazují na to, že digitální platformy znamenají další formu určitého vykořišťování a dochází ke chudnutí zaměstnanců. Proč? Protože zažíváme nový fenomen. Digitální platforma jako taková si prostě se necítí být v pozici zaměstnavatele. E, to znamená e, dopad na zaměstnavatele, například ty, kteří pracují pro digitální e, platformy, pracují na základě individuálních smluv. Jediná věc, kterou přináší je v rámci, my bychom řekli všechny češtině OSVČ, individuální smlouvy. Ale Alespoň v mé země to, k čemu dochází, je, že tito pracovníci rozvíjejí určité aktivity, které jim slouží jenom jako jedinou možno, jediný zdroj příjmu. A dochází k tomu, že tedy se stávají tedy autonomními, ale my tomu říkáme jaksi falešně autonomní. My bychom tomu řekli v češtině švarcův systém. E, protože Eh, oni jsou zařazeni na základě toho, co dělají pro digitální platformy právě jako OSVČ. A je třeba, aby došlo eh, k zlepšení podmínek a nedopuštění, nedopouštění toho, aby došlo k prekérním pracovním příležitostem, aby tady digitální platforma se nestala dalším zdrojem vykořišťování či zdrojem zhoršování pracovních podmínek. Je třeba využívat všeho toho, co přinášejí sítě, robotika a tak dále, ale je třeba využít tyto záležitosti pro vytváření důstojných pracovních příležitostí. Další otázkou, která, kterou se zaobíráme, a teď vám dám konkrétní příklad, téma sítí. Jsme hyperpropojení, hyperinformovaní a hypervystavení všem těmto zprávám a informacím. Eh, to znamená, že všechno toto propojení bude znamenat vytváření jiných mezilidských vztahů. Musíme si uvědomit, že tato skutečnost dává vzniknout eh, doteď neznámých situací v pracovním světě. A musíme si uvědomit, že všechny tyto otázky nás mohou dovést eh, k prekérním situacím pro zaměstnance, k situacím, které mohou mít dopad na jejich život, na jejich pracovní dobu, eh, protože musí být vlastně stále pohotoví eh, eh, vykonávat služby pro podnik, když jsou o to žádáni. To znamená, veškeré tyto otázky musí být zapracovány do pracovního práva. A v určitých případech eh, teď došlo, jak už jsem řekla, ke zhoršení situace a tady je třeba na tom zapracovat. Druhá otázka je téma vzdělávání. Pravdou je, Všichni si jistě uvědomujeme, že vzdělávání je zcela zásadním pilířem pro všechno to, co souvisí s digitalizací. Ale dochází k tomu, že tato nezbytnost vzdělávání má určitou v, sebu, v sobě nese určitou past. Alespoň v mé zemi, ve Španělsku, ku příkladu, mnoho evropských zdrojů, které jsou navázány například na poskytování prostředků z těch programů eh, za roky pro mládež, nedochází k dostatečné motivaci mládeže a nestačíme je vzdělávat v těch sektorech, eh, které jsou digitalizovány v mé zemi. Například máme tady oblast číšníků, servírek. My tady nevytváříme vzdělávání, které by bylo nasměrováno právě na um, tento nový pracovní svět, na novou digitalizaci, ale to, co mě způsobuje obavy, je, že zůstanou prostě eh, jaksi vyvřazeni z trhu práce mnozí, kteří nemají toto školení. Například eh, lidé, kteří jsou starší než 50 let a kteří vyrůstali v naprosto jiné společnosti. Abychom nedošli eh, k perverzní společnosti, je třeba věnovat pozornost všem těmto lidem, kteří mohou zůstat bez prostředků a nebudou vůbec schopni nalézt si nějakou práci protože nemají dostatečné znalosti a dostatečné dovednosti v oblasti digitálního světa aby mohli vytvářet pracovní aktivity v, digitalizované, v digitalizovaném světě. Digitální svět samozřejmě skýtá celou řadu příležitostí. Je to něco, co nelze negovat, s čím jsme konfrontováni, ale nelze připustit, aby to znamenalo spíše směřování společnosti do prekérních situací, do prekérních pracovních podmínek je třeba abychom z té situace, ve které jsme teď, že jakoby normalizováno právě vytváření těchto prekérních pracovních podmínek, abychom vytvořili zcela jasné, důstojné pracovní podmínky na základě koncepcí, které umožní, aby digitalizace, robotizace a digitální svět se staly prvkem proto, aby nedocházeli, nedocházelo k chudnutím pracovníků a ke zhoršování jejich pracovních podmínek. Děkuji vám mnohokrát. Благодарена госпожа Росарио Фрутус. Děkuji vám. Děkuji paní Rosario de Frutos. A teď dávám slovo paní Klaudie Müller, která je poslankyní německého Bundestagu. Děkuji mnohokrát. Já po zevrubném líčení mých předchůdců nebudu líčit úplně všechno, ale upozorním na některé body. My jsme si všichni jistě zajedno v tom, že digitalizace znamená největší revoluci od doby industrializace. A stejně tak jako tenkrát dojde k tomu, že budou mizet pracovní místa, ale zároveň budou vznikat nová. Fyzicky těžká práce v budoucnosti daleko více než dnes bude přebírána roboty a stroje stroji. To bude znamenat, že lidé bohou, eh, budou schopni pracovat déle, zejména v Německu. To znamená, ale jistě k tomu dochází i v jiným evropským zemím, že tady máme velké demografické změny a bude to znamenat změnu pracovního světa. A já bych ráda uvedla dva, tři příklady. Jednou z největších příležitostí je delší čas eh, během života pracovat. Tam jsou příležitosti i rizika příležitosti k tomu, že vědomosti a znalosti budou, budeme moci déle udržet ve firmách, ale zároveň tady budeme čelit výzvě, jak umožnit celoživotní vzdělávání. Nejenom ve vzdělávání, ale v dalším vzdělávání nejenom pro fáze nezaměstnanosti, ale poskytnout školení všem zaměstnancům a zaměstnankyním i v době, kdy jsou zaměstnáni. A to se netýká jenom velkých podniků, ale týká se to především malých a středně velkých podniků, eh, kteří, které jsou zatím podreprezentovány a to jim zatím neumožňovalo provádět dostatečná školení. Také otázka inkluzivního trhu práce více možností inkluze může být podpořeno digitalizací. Mohou být vytvořeny možnosti eh, lépe začlenit do pracovního trhu lidé s, lidi s různými omezeními na základě technické asistence a tak vnést více lidského elementu i do toho mm, digitálního či robotizovaného světa. Základem proto, a to je něco, kde Německo ještě tedy není zcela na výše technická infrastruktura. Všechny tyto věci budeme moci uskutečnit jenom v případě, že digitální infrastruktura bude přístupná všem regionům v Německu a v Evropě. Protože jinak zažijeme něco, co už jsme zažili v 19. a 20. století. To znamená, že tady budou oblasti, které zůstanou zcela izolovány. To vidíme například ve venkovském prostoru. V Německu eh, máme eh, částečné přenosné sítě ještě pod 10 megabity. A já pocházím z takové oblasti a proto vím, že to je veliká překážka pro hospodářský růst. Další překážkou, zejména s ohledem na zaměstnance a zaměstnankyně, je otázka vymezení pracovní doby. Eh, může to být sice určitou možností pro lepší slučování rodinného a pracovního života, možnosti flexibilizace pracovní doby, ale zároveň to rovněž bude znamenat, že je třeba vyřešit a změnit otázku ochrany pracovníků. Je třeba přizpůsobit i otázka například přestávek zákonných nebo doby cestování. To všechno se musí přizpůsobit nové situaci, protože jinak docílíme opaku toho, co chceme. A místo umožnění lepší slučitelnosti pracovního rodinného života tomu zabráníme na základě zadávání si Eh, neomezené pracovní doby. A proto je třeba umožnit využití nových možností na základě vytvoření nových zákonných podmínek. Krátce už tady zazněla také otázka SVČ. My v Německu došlo k nárůstu OSVČ teď zažíváme stagnaci. Eh, v současné době ale vidíme určitý přechod mezi zaměstnaneckými poměry a OSVČ a tady prostě dochází ke změně technik. Už se tady hovořilo o těch digitálních platformách. Otázka je, jak budeme chránit tady lidi před vykořišťováním je zcela centrální otázkou. Například otázka, jak úpravy minimální mzdy budeme moci přenést taky do OSVČ, aby došlo k ochraně před mzdovým dumpingem právě v oblasti těch takzvaných švart systémů. A je třeba, aby tady došlo ke slučitelnosti národního evropského práva, eh, protože v současné době na evropské úrovni eh, příslušná směrnice o službách. Otázka také je, jak lépe zapojit a zohlednit tyto záležitosti v otázkách sociálního zabezpečení. A to všechno jsou otázky, kterými se v současné době v Německu zaobíráme ministrině nebo doposadní ministrině práce a sociálních věcí předložila příslušný návrh 177 stran, kde jsou zhrnuty všechny body související s tímto tématem, ale domnívám se, že konkrétní řešení budeme moci vypracovat teprve v nastávajících letech, nejenom sami izolovaně, ale na evropské úrovni, protože máme jednotný trh a proto můžeme nalézat jedině společná řešení. Já se těším na společnou diskusi. Děkuji vám, paní Müller. A nyní bych závěrem chtěl dát slovo panu Georgi Giokovovi, který je místopředsedou výboru pro demografickou politiku a práci eh, Národního schromáždění Bulharska. Ano, děkuji mnohokrát. Pane předsedo, tedy Děkuji mnohokrát oběma spolupředsedům. Je mi velikým potěšením, že zde dnes mohu s vámi hovořit o těchto tématech, která jsou naším společným zájmem. Je to budoucnost práce a digitalizace. To jsou velice zásadní témata. Už v historii docházelo k průmyslovým revolucím, ale trvaly většinou velice dlouho, desetiletí či staletí. Ale nyní se všechno velice urychlilo. V tuto chvíli už činíme první kroky v rámci této digitální revoluce. Před, řekněme, deseti lety začaly první ty revoluční kroky, velké změny, ale nyní tady eh, vzhledem k digitalizaci se celý proces nesmírně urychluje a prolíná se všemi hospodářskými činnostmi. V porovnání se 70. a 80. lety minulého století je v podstatě možné stejného růstu eh, dosáhnout o 50, a, tedy s eh, pracovní silou o 50 až 70 méně početnout než dříve. Došlo také k velice radikálním změnám ve zpracovatelském průmyslu. V zemědělství došlo k digitálnímu přerodu tradičních odvětví. To je neoddiskutovatelný fakt. A to, jak rychle k tomu dochází, to ovlivňuje nejenom ekonomiku a politiku, ale také občanskou společnost a společnost jako celek. Digitalizace mění strukturu trhu stanovují se nové požadavky, jak pro vzdělání a odbornou přípravu. A také dochází k takzvané čtvrté revoluci. Vznikají možnosti pro nové vědecké projekty, vznikají úplně nové kvalifikace. A to je veliká příležitost, ale také riziko. V tuto chvíli je ještě příliš brzy na to, abychom řekli, jak až kam nás vlastně tyto změny zanesou, ale není pochybnosti o tom, že se technologie mění rychleji než návyky a způsob myšlení pracovníků. Do budoucna tady máme vlastně dva možné scénáře, pokud jde o celosvětový evropský trh. Jsou tady v podstatě dva myšlenkové proudy. První říká, že vznikne nebezpečí nezaměstnanosti, zvýší se ještě sociální nerovnost a dojde k sociálním nepokojům. Někteří předpovídají také snížení eh, nebo smrštění ekonomiky o 30 až 45 do roku 2050. Ale také existuje ten pozitivní, optimističtější myšlenkový proud, který říká, že sice zmizí fyzická práce v celé řadě oblastí, ale otevře nám to zase nové horizonty bude prostor pro eh, vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, lidský potenciál se zaměří na kreativitu a inovace a propojení. A hranice mezi trhem a výrobou se zruší. Samozřejmě s tím budou také souviset velké výzvy a problémy. Jsou tady nerovnosti mezi členskými státy v rámci EU. A samozřejmě jsou tady také Eh, mezery, pokud jde o kvalifikace občanů. Pokud chceme být jedním celkem, tak musíme usilovat o konvergenci v této oblasti. Měli bychom se zaměřit na celkový rámec pro tuto oblast a neměli bychom umožnit žádnou dvourychlo, vznik žádné dvourychlostní Evropy. Eh, digitalizace ovlivňuje životy občanů a radikálním způsobem změní trh práce. A pokud kvůli automatizaci zmizí 40 pracovních míst, tedy tak tomu bylo v minulosti, v předchozích prac, eh, průmyslových revolucích, a nyní se předpovídá, že tedy digitalizace eh, přinese vymizení dalších 10 až 15 pracovních míst. A teď jde o to, jak s tím naložit. První možná odpověď je tedy univerzální příjem. Evropská komise už hovořila o tomto tématu, samozřejmě názory se různí. Kromě práv pracujících osob a kromě vztahů mezi jednotlivými sociálními partnery je důležité si uvědomit, že se změní pracovně právní vztahy, změní se vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, změní se tripartitní vztahy. A v roce 2020 bude mít Evropa asi 25 milionů nezaměstnaných osob. A to právě proto, že některým chybějí nezbytné dovednosti a znalosti. Jak tedy naplnit eh, ta volná pracovní místa, která není možná obsadit právě proto, že chybějí dovednosti? je třeba, abychom mobilizovali veškerý svůj potenciál, ať už jde o akademickou sféru, eh, učitele, školitele, občanskou společnost. Všichni by měli spojit své úsilí a přizpůsobit vzdělávací systém tak, aby odpovídal na tyto nové výzvy, aby bylo možné eh, přizpůsobit občany na digitální pracovní místa, aby například mohli začínat občané také podnikat v této oblasti. Inovativní technologie a demografické změny také se vynutí určité legislativní změny. Budeme muset změnit legislativu, ale samozřejmě až po důkladné analýze. Bude nutné vytvořit rámec pro eh, vytvoření rovných podmínek pro všechny, který bude také eh, zajišťovat dostatečný růst a respektování dodržování všech práv. staré typy vztahu zaniknout a změní se také typy chování do budoucna. Změní se také životní styl. Budeme žít stále déle. A Bulharsko je jedním z členských států, kde průmysl generuje velmi vysoké procento HDP. A v tuto chvíli vytváříme politické vize, které se týkají této čtvrté průmyslové revoluce a jejich dopadů na trh práce. Demografická krize v naší zemi a také potřeby v oblasti zdravotnictví a vzdělávání budou mít dopad na životy nás všech. Když se podíváme zpět do historie, tak naše obavy, které souvisejí s digitalizací ekonomiky a pracovního trhu, jsou samozřejmě odůvodněné. Ale je třeba se podívat také na tu pozitivní stránku věci. Je možné, že se nakonec ukážou celé, celá řada našich obav ukáže jako neopodstatněná. Já se velice těším na ty další kroky, které eh, učiní Evropská unie, ale také jednotlivé členské státy. Děkuji vám, pane eh, Gjokové, dovolte, abych vám připomněl, říká pan předseda, že řečnická doba je omezená, tak, abychom mohli dát prostor co největšímu počtu řečníků. To znamená, že eh, řečnický, řečnická doba pro všechny přihlášené do diskuse bude dvě minuty. Po těchto úvodních projevech předám slovo eh, první přihlášené řečnici. Prosím. Děkuji za slovo. Já bych chtěla říci, že během toho posledního funkčního parlamentního hotelu v Itálii jsme zaznamenali, jsme hovořili o tématu e, změny pracovního trhu, diskutovali jsme o tom a obě naše komory parlamentu se e, sešly, připravili jsme také studii a připravili jsme dokument, e, který vychází právě z této studie, reflektuje závěry této studie. Zajímali jsme se o dopady na průmysl, na to, jak se digitalizace dostane do jednotlivých sektorů a jak to udělat, abychom byli schopni konku- být konkurenceschopní na globální úrovni a jak také pomáhat občanům i jednotlivým regionům vyrovnat se s touto průmyslovou změnou. Samozřejmě dojde k tomu, že některá pracovní místa zmizí, e, o tom není žádná pochyba. A také existují určité profese, které jsou zranitelnější než ostatní. Některé mm, profese přetrvají ostatní nikoli. Proto, proto potřebujeme celoživotní vzdělávání, odbornou přípravu, školení a potřebujeme, aby naši lidé se mohli učit o nových technologiích. Mm, v Itálii se o tom Mm, poměrně dost mluví a mnoho lidí ve svých odvětvích si uvědomují dopady. Jedná se o různé sofistikované mm, průmyslové obory a je jasné, že ty dopady tam budou velice výrazné a že to také může mít obrovské e, následky. Eh, samozřejmě ty dopady budou jednotlivé v jednotlivých regionech, v jednotlivých sektorech. Můžeme se podívat na služby, ale můžeme se také podívat i na to, jak je to s osvětou, s informovaností. Lidé musí být informováni o tom, jaký ten vývoj bude. Musí mít k dispozici všechny informace, které potřebují. Rovněž se musíme zamyslet nad rozpočtem na rok 2018. My například navrhujeme, jaký ten vývoj bude. Musí mít k dispozici všechny informace, které potřebují. Rovněž se musíme zamyslet nad rozpočtem na rok 2018. My například navrhujeme určitým odborným školením o technologiích a to financování bude zajištěno z národní úrovně. Už zatím na to bylo vyčleněno asi 250 milionů. E, samozřejmě e, pak také to bude mít i dopad na kolektivní vyjednávání na jednotlivých úrovních. Děkuji, říká pan předsedající. A já bych teď dal slovo paní Světlana Angelová, která je součástí, která je člen, e, poslankyní Bulharské práce na trhu práce a také souvisejí s poptávkou po mm, eh, pracovní, pracovníci, kteří mají dostatek ekonomiky, i byť v některých těch sektorech eh, dochází k těm změnám mnohem rychleji a ty změny jsou intenzivnější. Práce schopnosti v týmu, práce v týmu, eh, řešení problémů, to znamená i tyto další schopnosti. Vlády musí Eh, včasně, včetně tedy pracovních míst eh, v informačních technologiích. Je důležité také definovat eh, mm, eh, portfolio určitých dovedností se tím, co, jaká je nabídka a jaká je poptávka na pracovním trhu. To je nezbytnou součástí snahy o vytváření vysoce opatření nebo legislativa, která zajistí také dostatečnou ochranu pro všechny pracovníky, a to nejenom pro zaměstnance, ale i pro osoby samostatně výdělečně činné, kteří Eh, navíc velice často jsou takovými těmi hlavními tahouny v nových technologiích. Děkuji, paní Angelova. A nyní pan Nikolaos Marios, předseda výboru sociálních věcí řeckého parlamentu. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jsem velice rád, že jsem... Ale musíme si uvědomit, že často není jasné, zda je dodržována dostatečně pracovně právní legislativa a zda pracovníci jsou chráněni pracovně právní legislativně definují právní postavení pracovníků. A musí se to týkat i těch takzvaných atypických forem práce je důležité, aby pracovníci měli nebo se někam odvolat a pak tam musí být sankce. Zároveň se musí uh, usilovat o snižování nerovností. Nerovnosti existují v určitých pracovních smlouvách. Je jasné, že pro digitalizaci budeme potřebovat lidi, kteří budou mít specializované dovednosti a uh, znalosti a proto se to musí také stát prioritou členských států. Členské státy musí zlepšit možnosti, aby se lidé mohli naučit tyto nové znalosti států. Členské státy musí zlepšit možnosti, aby se lidé mohli naučit tyto nové znalosti. Velká politická a sociální rizika eh, může dojít k určité krizi, k určitému prohloubení nerovností. Já bych... Generace přinese mnoho problémů, ale vždycky to bude pouze člověk, který ty problémy dokáže vyřešit. Děkuji. Děkuji. Slovo. Děkuji také kolegyním i kolegům za to, že přijeli do Evropského parlamentu a že zde diskutují o tomto tématu, kyperskému předsednictví za to, že to téma svět práce stanovili jako jednu z svých priorit. Také zde Mezinárodní organizace práce. Všichni se zamýšlíme nad budoucností toho světa práce a myslím si, že se nám daří dosáhnout určitého pokroku při tom pohledu do budoucna. Já bych se ráda vrátila k těm komentářům, které zazněly eh, o takzvaných online platformách. Vidíme, že existují tyto firmy ve formě online platformy a často tyto platformy nejsou aktivní pouze v jednom členském státu, ale jsou aktivní ve více státech. Snaží se Když hovoříme o tom, jak zlepšit flexibilitu na pracovně právním trhu, tak se musíme zamyslet nad tím, že existují různé druhy zaplatný dopad na penze. Je důležité, aby se, pracov, aby se zákonníky práce zjednodušily mm, a zároveň se platný dopad na penze. Je důležité, aby se, pracov, aby se zákonníky práce zjednodušily mm, a zároveň se e, nesmí snížit možnosti vývoje na pracovním trhu. My jsme připravili takovou určitou, nebo musíme připravit komplexní odpověď níží riziko nezaměstnání, nezaměstnanosti u těchto osob. To znamená vzdělávání, to je další takovou výzvou. Musíme, eh, aby eh, zvyšování povědomí, různých dobrovolných hodnocení podniků a také... Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Kram. Oh, thank you very much. Sorry. Děkuji mnohokrát. Domneli eh, z Evropské unie udělat atraktivní prostředí pro digitální ekonomii jako takovou a eh, high-tech ekonomii, pak v této oblasti pak můžeme hledět na to, eh, jak vytvořit určité sociální zastřešení a existuje celá řada pracovních příležitostí, která budou ztracena anebo reorganizována. To také potvrzují studie eh, o devíti severských státech. Nedávno to zveřejnila společnost McKinsey, ale Můžeme se obávat digitální ekonomie jako takové, ale musíme vytvořit atraktivní prostředí. A potom budeme mít více pracovních příležitostí a potom budeme mít i tu sociální ochranu. A nyní bych si dovolil dát slovo Sofii Ribeiro z Portugalska paní poslankyni z Portugalska. Děkuji. Eh, svět informace, digitalizace, robotizace, to je prostě nezvratitelný proces, který nemůžeme zastavit a proto se musíme na tuto revoluci připravit, která už stejně probíhá. Žijeme ve světě, kde programování je nesmírně důležité, je to takřka důležitější, než umět číst. A musíme eh, se postavit této otázce nezbytnosti nových kompetencí, kompetencí lidí, ale také podniků, abychom se mohli dostatečně připravit na tento zdigitalizovaný svět. Musíme začít o mládeže, a zejména zde nesmíme šetřit vzdělávání mladých lidí a potom samozřejmě celoživotní vzdělávání pro možnost poskytování nových, nových dovedností. Je třeba, aby v této oblasti více spolupracovaly podniky a školy, aby eh, se navzájem doplňovaly je třeba dávat pozor na to, aby eh, se ještě více nezvýšily ekonomické a regionální nerovnosti. Já eh, pocházím z velice vzdáleného regionu, kde už to máme tak jako tak obtížné. Máme stejně už teď více obtíží dostat se k novým technologiím, k novým informacím, eh, k těm, kteří jsou schopni poskytovat nové znalosti, ale také získat přístup k financování těchto aktivit. A v Portugalsku to pocitují i jiné oblasti, nejenom ty nejvzdálenější. A přitom se chceme stát motorem digitalizace, eh, motorem a tedy nové ekonomiky a k tomu může digitalizace v našich zemích jistě přispět protože tam už by nemělo být významné při digitalizované práci, z jakého regionu ten, který dotyčný pochází. Je třeba investovat více prostředků do nového světa práce, do vzdělávání. Hovořilo se tady o flexibilizaci, jistě budou existovat nové pracovní modely Ehm, práce na celý úvazek, částečný pracovní úvazek, práce doma. To všechno může mít pozitivní efekt, ovšem musí to také znamenat příslušnou ochranu těch, kteří třeba pracují na částečný pracovní úvazek anebo doma. Ti musí mít také příležitost dalšího vzdělávání. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Laura Deura z Evropského parlamentu. Очевидно е, че тук е. Mnohokrát. A pravděpodobně prostě mé jméno eh, nebylo tak zcela úplně správně vysloveno, proto jsem nezačala hovořit. Je k hluboké analýze a já mám pocit, že k tomu dochází tak trochu pozdě. Souhlasím s tím, že je třeba změnit kvalifikace a vytvořit nové kompetence a možná také nový model vzdělávání a dalšího vzdělávání, slušnými kapacitami či možnostmi nechat se překvalifikovat, protože to jsou kvalifikace, které jsou nesmírně specializované. Tak abychom mohli nakládat s možnostmi umělé inteligence či zavádení robotizace. Evropský parlament v říjnu velkým eh, příspěvkům eh, řekl jsem si, no, no to zní všechno krásně, jenomže Realita nikdy není stejná jako studie. My tady hovaříme o lidské organizaci, ale já jsem přesvědčen, že neexistuje žádná dobrá organizace v digitálním světě bez zohledu. Se setká u toho automatu na kávu, se třeba setkávají ty zaměstnance a hovoří mezi sebou. Čili je uvědomit si, že v automatizovaném světě je třeba zohlednit lidský aspekt, protože se pokaždé zdůrazňuje, jak významný je svět automatizace, ale vždycky se zapomnělo na organizování toho lidského aspektu. Já právě říci, že eh, robot bude dělat jenom tu špinavou, těžkou práci. To není pravda. Jsou tady také ti eh, subdodavatelé, kteří nejsou dostatečným způsobem chráněni a ne všechno je zmechanizováno. Ano, možná, že dojde ke zrušení nějakého pracovního místa B dneška na zítřek. To je třeba také zohlednit. Eh, a také se musíme uvědomit, že ne všichni mohou být informatici, že ne všichni mohou být inženýry. A e, proto je třeba zamezit segmentaci ve společnosti. Je třeba vytvářet společnosti, která bude schopna kohabistovat Digitalizace ano, ale především organizace lidského faktoru. Děkuji vám a poslední příspěvek, pan Šuster. Europoslanec. Благодаря ви. Приключваме с заявилите колеги за Děkuji. Zdá se, že tedy tady již nikdo hovořit nechce. To znamená, že tím pádem jsme eh, vyčerpali seznam řečníků. Je zcela zjevné, že tato digi- diskuse o digitalizaci a o tom, jaký dopad bude mít na trh práce, na dovednosti, na práce a povinnosti všech zúčastněných stran, je nesmírně eh, široká a byla pouze zahájena. My všichni se musíme postavit těmto výzvám, abychom dostali našim odpovědnostem. Dovolte mi, abych teď pozval mou spolupředsedkyni, aby představila náš další panel. Děkuji mnohokrát. Nyní tedy přistoupíme k tomu, k té druhé sekci, kterou jsme nazvali nerovnosti ve členských státech. Samozřejmě už, jsme zohl, už zazněl tento aspekt i v, v tom prvním panelu. A teď se budeme soustředit na ty nerovnosti. A proto bych nejprve Eh, představila řečníky pana Ivana Bartola, Radku Maxovou, Jana Krajnera a Světlanu Angelová. Prosím, pojďte se posadit za řečnický pult. našeho, eh, naší diskuse. A teď se pustíme do tohoto tématu ještě podrobněji. Dám slovo panu Ivanu, Ivanu Bartolovi, který je poslancem Maltského parlamentu. Prosím, máte úvodní slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. v době, kdy dochází k rychlým ekonomickým a společenským změnám, je velice důležité, aby je to důležité pro naši společnost, pro politické a ekonomické. Jsou zdraví, mají nízké platy a celá rodina žije eh, v nevyhovujících bytových podmínkách. Potom jejich děti pravděpodobně v celé řadě členských států EU. Ačkoliv se shodneme na tom, že hospodářské a společenské změny jsou podle eh, státního statistického úřadu, bylo 70 tisíc osob, které byly ohrožené chudobou. V roce 2016 na Maltě 20 osob ohrožených chudobou, to je příliš stále, mm, eh, stále příliš mnoho tuto chvíli rosteneme, rosteme v roce 2017, ekonomice dosáhla úrovně, která je srovnata, srovnatelná s úrovní uh, před rokem 2008, tedy před krizí. Nicméně místa eh, vznikla především eh, v oblasti věd, výpočetních technologií a v komunikacích. Odvětví a přidružené služby, a to včetně odvětví pronájmů. Nicméně v nedávné době eh, oznámilo několiků ve věkové skupině 55 až 64 let a jejich zapojení do eh, školení a vzdělávacích aktivit, ten se také pomalu zvyšuje, ale Malta stále 15 na Maltě také zvýšila. Pokud do počet osob do 59 let, které jsou ohrožené chudobou na Maltě, ten se také v roce 2000 příspěvky do státního rozpočtu než dnešní zaměstnance a budou mít nižší důchody je pravděpodobné, že eh, pokud, se budou, pokud budou demografické změny pokračovat, budou mít velký dopad na všechny, od, všechna odvětví. Bude se snižovat pod je eh, členem Rakouské národní rady. Below. Uh, thank you very much. Uh... Ano, děkuji za slovo. Zítra máme den uh, nerovnosti sociální nerovnosti, takže si myslím, že je docela dobré, že zrovna dnes hovoříme o rovnosti či nerovnosti, o nerovnostech. E, v našich společnostech vidíme mnoho nerovností, v našich členských státech nerovnosti příležitostí, například ve vzdělávání, nerovnost e, v distribuci příjmů, v nerovnosti bohatství, statků. Na to, to velice silně narostlo v posledních letech. A my jsme se dostali za poslední sto let poměrně, poměrně vysoké standardy. A pak je tak zde také třeba i nerovnost v oblasti zdanění. Pokud se podíváte třeba na to, jak vypadá daňové zatížení práce vůči třeba um, daňovému zatížení majetku tak dále, tak zjistíte, že to zatížení práce je mnohem vyšší. Pokud se podíváte třeba na daňové firmy, eh, pardon, na hm, eh, daně firm, tak zase vidíme, že třeba čím větší je firma, tak tím většinou menší platí daně, že to také není rovné um, prostředí, byť ten ten zákon vlastně pro všechny stejný, tak je to tak, že zkrátka větší firmy mývají větší možnosti eh, využít eh, ty předpisy vlastně nějak ve svůj prospěch. Hm, také víme, že mnoho diskriminace, nebo alespoň část té diskriminace, je právě eh, třeba diskriminace na základě pohlaví, ženy mají nižší platy než muži, Hm, také diskriminace na základě rasy, barvy pleti, eh, na základě třeba toho, jak se ten člověk jmenuje, může být diskriminován, hm, má pak třeba méně pracovních příležitostí a tak dále. Pak existují i nerovnosti, které vycházejí z legislativy a z vzhledem k tomu, že my jsme zde zákonodárci, tak bych o tom chtěl pohovořit. Nastolím tři témata, která podle mého názoru můžeme změnit tak, abychom svět zlepšili k lepšímu, aby ten svět byl eh, rovnější, aby to bylo méně, méně nerovností. Takže za prvé, nerovnosti v oblasti zdanění. Pokud se podíváme na eh, hrubý národní příjem, to je vlastně takový celkový koláč, který upekla všichni, kteří pracují v té zemi, tak zhruba mm, je to 50-60%. Ta situace je podobná ve všech členských státech. Zhruba těch 60% toho koláče vytvořili lidé, kteří chodí do práce. 40% mm, zhruba i když tedy může to být 30 až 40 záleží to na těch jednotlivých zemích. Tam je to, eh, tedy to jsou příjem nebo růst eh, z příjmu a kapitálu, zdanění příjmu a kapitálu. Hm. Ale když se tedy podíváme na to, kdo platí jaké daně, tak zjistíme, že lidé, kteří chodí do práce, tak ti vlastně celkově platí zhruba 75 až 90 všech daní. Většinou je to 80 Takže um, na druhé straně je to ten příjem z kapitálu. Já, opět za tím stojí lidé. Oni sice tvoří 40 toho koláče, ale těch daní platí pouze 10 až 15 A proč? Z toho proto eh, důvodem jsou zákony, které tvoříme Hmm. Také se Evropská unie říká, že eh, daňové zatížení je práce asi 40%, když to daňové zatížení kapitálu není buď vůbec žádné, anebo je tedy mnohem nižší. Takže já si myslím, že jedna z věcí, kterou my jako zákonodárci můžeme učinit, je, že se zasadíme o to, aby daňový systém nevytvářel další nerovnosti a aby ten daňový systém nebyl nastaven už tím, jak ho vytvoříme, eh, tak, aby směřovala k nerovnostem. Když se podíváme třeba, jak, jak je zdaněný kapitál, jak jsou zdaněvané dividendy a tak dále, tak to je všechno na jedné straně. A na druhé straně máme zdanění práce a eh, je to tedy zvláštní, že to zdanění práce je mnohem větší, třeba dvakrát větší, když to třeba kapitál zdaněn třeba někde vůbec není. Takže o tom bychom zcela jistě měli hovořit. Druhá věc. Hovoříme o nerovnosti v tom, jak ve společnosti se um, mm, distribuje, distribuují statky. Existují tedy různé metody, které to tak většinou ve společnosti upravily. První byly revoluce, druhou byly velké války. Já nedoporučuji ani první, ani druhé. A třetí způsob, ten jsme viděli v USA, je to tedy pro, jsou to progresivní daně, daně e, z dědictví, které to všechno začalo ve 30. ve 30. letech a postupně během jednotlivých generací se v USA podařilo tu situaci zlepšit, eh, i když tedy Hmm, tam samozřejmě tedy oni neměli válku na svém území, pokud nepočítáme Pearl Harbor. A hmm, ani si nemyslím tedy, že to zrovna nějak velice ovlivnilo to, tu distribuci eh, blaha, ale oni tedy přinesli to progresivní zdanění a také to zdanění, ty dědické daně, systémy dědických daní. A pokud se to dobře pamatuji, tak tam snad ta, třeba ta dětická daň byla asi 77%. To znamená, že pokud jste dostali nějaké obrovské dědictví, tak 77% jste zaplatili jako daň. A teď tedy opravdu nehovořím o žádném komunistickém, eh, mm, komunistické zemi, hovořím o USA, ale díky tomu se jim podařilo vytvořit eh, jakousi rovnější společnost, rovnostářtější společnost. Takže možná bychom třeba měli se zamyslet i nad takovými daněmi z dědictví a tím zlepšit tu situaci v našich společnostech. Třetí věc, o které bych rád hovořil, je nerovnost mezi lidmi, kteří na jedné straně mají práci a mezi těmi, kteří práci nemají. Eh, hovoříme o takzvané čtvrté průmyslové revoluci. Nejprve tam byl ten pární stroj, pak nějaké ty železnice a teď tedy ta digitalizace. A vždycky eh, po každé průmyslové revoluci došlo ke výraznému snížení pracovní doby. Ehm, to ten počet eh, hodin se snížil na 48, pak v 70. letech na 40 hodin, teď dokonce 35, 35 a půl je taková pracovní doba. Ale proč tedy nehovoříme o tom, že by, že by se mohla zkrátit pracovní doba? že by se zkrátil počet eh, těch hodin, kdy, který pracují zaměstnanci během jednoho týdne. Pokaždé, když se objevil nějaký ten výrazný vynález, jako třeba parní stroj, tak vždy došlo ke snížení, zkrácení pracovní doby, k se zkrácení doby, kdy, kterou lidé museli pracovat. Takže proč bychom třeba teď eh, nemohli hovořit o tom, aby pracovní doba byla třeba 30 nebo dokonce 25 hodin? V Německu už dnes je několik firm, které mm, takto postupují. Třeba Volkswagen má 24-hodinovou pracovní dobu a přitom eh, mají mm, zaměstnanci stejně vysoké mzdy, jako měli. Takže tím už jsem vyčerpala svých 8 minut, tak prosím, máte slovo. Děkuji, dámy a pánové. Eh, já budu mluvit trošku o jiné věci než kolega přede mnou. <clears throat> Je třeba si uvědomit, že v současném světě je především potřeba znát, jak vývoj společnosti dopadá nejen na společnost samotnou jako celek, ale jak rovnoměrně jsou dopady ekonomického vývoje rozděleny, zda z toho vývoje čerpají všechny složky společnosti, dopadá nejen na společnost samotnou jako celek, ale jak rovnoměrně jsou dopady ekonomického vývoje rozděleny, zda z toho vývoje čerpají všechny složky společnosti nerovnosti. Různé společnosti se liší nejen charakterem nerovností, které je vnitřně diferencují, ale především charakterem legitimací, tedy z důvodu příjmové nerovnosti. Kriticky si ovšem stojí Česká republika například v dostupnosti formální péče o děti, což má negativní dopad na zaměstnanost žen. Velký problém s vnitřní, eh, s vnitřní nerovností. Podle statistik OECD se náš Giniho koeficient, který je nejběžněji uváděným způsobem, pořadí mezi nejvíce rovnostářské země v Evropě. Pro srovnání Švédsko má 0,27, Norsko a Slovinsko 0,25. Pokud jde o rovnost příležitostí a sociální začlenování, zůstává přetrvajícím velkým problémem a zvyšujícím se problémem v České republice pouze existence vyloučených lokalit a bohužel s ní související snížená šance na získání především kvalitního vzdělání k dosažení lepší práce, lépe hodnocené práce a možnosti participovat na společenském a potom i na politickém životě. Této problematizace v České republice věnuje strategie sociálního začlenování 2014 až 2020. Co se týká chudoby, tak je na tom opravdu Česká republika dobře eh, došlo podle Eurostatu eh, v roce 2016 oproti roku 2008 ke snížení míry ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením, kdy to představovalo asi 1 375 000 osob. Nejvíce ohrožených chudobou byly samozřejmě ženy. 10,8 všech žen než muži. Pouze 8,5 všech mužů. 8,5 všech mužů. Nejvíce byly chudobou i nadále ohroženy osoby v domácnostech s nezaměstnanými, což u nás činí 52,6 osob z těchto rodin, procent z těchto rodin. Jejichž počet od roku 2010 poměrně výrazně vzrostl následkem zvýšení dlouhodobé nezaměstnanosti a také jsou nejvíce ohroženy chudobou neúplné rodiny, rodiny samoživitelů a samoživitelek s dětmi, kde druhý partner bývalý neplatí výživné. V souvislosti s dosavadním vývojem v oblasti chudoby a sociálního vyloučení se jeví jako reálné udržení nového ambicioznějšího cíle České republiky v rámci strategie Evropa 2020. To znamená snížení eh, počtu osob ohrožených chudobou o 100 tisíc. Myslím si, že právě Evropa by se měla zabývat i problematikou samoživitelů a především neplacení výživného. Tam si myslím, že se můžeme poučit od jiných zemí a snažit se najít ne rovna na základě několika různých indikátorů. Většina z nich je založena na porovnání procenta nejbohatších a procenta nejchudších. Podle údajů ze šetření životních podmínek 2015 probíhajícího u českých domácností disponovalo 10 nejbohatších osob v České republice, 500 známý jako koeficient nerovnosti příjmu. Podle něhož připadalo v roce 2015 na pětinu osob s nejvyššími příjmy 3,5 krát více příjmů než na pětinu osob s příjmy nejnižšími. Za posledních deset let se tato hodnota drží stále v rozmezí 3,4 až 3,6. Dlouhodobě vedle severských zemí jednu z nejnižších hodnot tohoto indikátoru. Mnohem podstatnější je však sledovat příjmovou nerovnost v rámci zkoumané země. Při pohledu na různé sociální skupiny v České republice není překvapivé, že vysoce nivelizované příjmy najde různý druh sociálního zabezpečení podle toho, jak se o sebe starají. Avšak celkově jsou příjmy v České republice poměrně velmi rovnoměrně rozděleny, což mimo jiné vyplývá právě z politického nastavení rozsáhlé redistribuce příjmů. Toto zhodnocení vhodně dokresluje index. 2015 byl tento index v České republice na úrovni 17,4 to znamená, že pro dosažení příjmové nerovnosti by bylo potřeba přerozdělit od bohatších pouze necelou pětinu příjmu chudších. Zaměstnanost mezi mládeží a e, stejně se snižuje dlouhodobá nezaměstnanost. I v budoucích e, iniciativách v rámci tohoto pilíře Eh, slučování nejrůznějších